Milí kolegové, posaďte se prosím na svá místa opět. Milí kolegové, je mi líto, že začínáme se zpožděním naši dnešní schůzi. Schůzka koordinátoru se nám protáhla. No, mais... C'est fait. Oui, mais... Mesdames, Messieurs, si vous voulez bien... Dámy a pánové, prosím, abyste se opět posadili na svá místa. qui est toujours. Euh, J'ouvre la séance et je vous prie. Takže ještě jednou zahajuji naši schůzi a omlouvám se, protože se nám protáhla schůze koordinátorů déle, než jsme předpokládali. Pan Taran byl jmenován zpravodajem pro iniciativní společnou zprávu společně s podvýborem SET, pokud jde o financování politiky bezpečnosti a další záležitost, pokud jde o evropský semestr a zprávu, která by měla být připravená při této příležitosti, to znamená jednak na podzim a jednak na jaře. Bude to GUE, které nám navrhne zpravodaje za jejich frakci a poté je to ještě postup modifikace nařízení 1505, pokud jde o vlastní zdroje. K tomu se za chviličku ještě dostaneme. Milí kolegové, milé kolegyně, začínáme naši etapu jednání po dohadovacím řízení, které nedosáhlo dohody a já bych rád poděkoval. Rád bych poděkoval vám všem za celý ten opravdu velice jasný postup, rigorózní postup, který jsme zaujali v posledních měsících. Jsme se snažili přijít s určitou strategií, s určitým strategickým přístupem, který by měl jasnou vizi, jasnou vizi toho, jak by měl vypadat náš rozpočet v rámci všech těch našich priorit, růst, zaměstnanost, Ehm, inovace, konkurenceschopnost, ale zároveň samozřejmě jsou zde určitě závazky Evropské unie, abychom reagovali na to, že toto nařízení bohužel teda neprošlo. Samozřejmě, že to představuje určitý proces, jakmile se k nám dostanou faktury, které prostě nejsou zaplaceny, budou muset být zaplaceny a vy jistě víte, že již posledních pět let právě bohužel celé toto množství zaplacených faktur se zhoršuje a tato situace by měla být napravena. V roce 2014 jsme měli takovou příležitost právě pomocí opravného rozpočtu stabilizovat tuto situaci tím, že bychom využili Mm, všechno to, co nám jaksi spadlo do klína po všech těch eh, pokutách a tak dále. Člen, mm, ráda slíbila, že předložím, dá členským státům tyto částky. Nedošlo ovšem k tomu, my si myslíme, že opravdu by to bylo právě v souladu správného, dobrého, řádného řízení a zároveň vůči našim občanům, to, co jsme slíbili v našich závazcích v rámci rozpočtu. My jsme poslední tři týdny jednali s radou naše jednání bylo takové, mm, řekněme, pokulhávalo, protože ano, ne úplně všichni se zúčastňovali poctivě, museli jsme opravdu čekat až na poledne 21. dne, abychom konečně měli stanovisko z druhé strany, které nebylo akceptovatelné. Proč to nebylo akceptovatelné? Protože úroveň pladeb nebyla na té úrovni, kterou jsme očekávali. Měli jsme tam asi 2 miliardy pro rok 2014 a 800 milionů eh, nám chybělo v roce 2015. Nezapomínejme, že na toto období jsme potřebovali 7 miliard navíc u pladeb a rada nám navrhla pouze 3,2 miliardy. A až vlastně na konci odpoledne poté paní komisařka se snažila dosáhnout nějakou pozici uprostřed, řekněme 3,8 miliardy, tak ona se snažila to nějak prostě ještě vylepšit. Řekla, dobře, dáme vám o 1,9 miliardy pladeb navíc. Rada se opětovně sešla na jejich eh, straně zástupci Blá, zástupci států mm, pod italským předsednictvím, velvyslanci, kteří jednali na jejich straně samozřejmě, že i ze stáleho zastoupení poradci v Prostě v průběhu těch tří týdnů Evropský parlament skutečně nebyl respektovaným členem, vůbec jsme se téměř neviděli s ministry a pokud by to tak mělo vypadat, tak v podstatě by jsme měli, <laughs> by to byli naši asistenti, kteří by se zúčastnili Eh, dohodovacího řízení. Prostě parlament by měl být respektován, byla to první dohadovací porada po legislativních volbách a já si myslím, že skutečně tato procedura, celý proces by měl být respektující všechna pravidla. Čili jak to vypadá po dohadovacím řízení. Já jsem se dneska ráno setkal s paní komisařkou Georgievou, my jsme aktualizovali celou situaci, podívali se na harmonogram Samozřejmě, že očekáváme schválení možné schválení rozpočtu pro rok 2015 a i opravného rozpočtu pro rok 2014 na plenárním zasedání ve Štrasburgu eh, týden před Vánocemi. Čili zde bych rád vám trošku nastínil, jak by to mohlo vypadat. Tento harmonogram komise předpokládá, že dospěje k rozhodnutí 28.11., to znamená příští týden v pátek. Co nás čeká v tomto období? Na nejvyšší politické úrovni v tomto období v našich členských státech a i na celoevropské úrovni, na úrovni EU, to znamená předsednictví, jednak je to komise, parlament, předsednictví v radě, Dojde k jasným arbitrážím této oblasti. Samozřejmě, že nechceme do nekonečna bojovat eh, v, s radou, to není naším cílem. Čili co si přejeme? Přejeme si, aby rada byla opravdu jasná, pokud jde o platby, o jednotlivé lhůty. My prostě chceme, aby ty zvláštní nástroje, které máme k dispozici, se využily a bylo by to nad rámec všech těch stropů, které máme v rámci MMF. Já si myslím, že to je v podstatě pro nás taková červená linie. Komisařka si rovněž přeje, aby v této záležitosti došlo k určitému rozhodnutí, aby tam již nebyla taková dvojznačná um, situace, prostě neměli bychom čekat na poslední chvíli, prostě potřebujeme mít zajištěné platby pro následující období, které nás čeká. Čili pokud jde o platby nebo rovněž všechny zdroje, které očekáváme v těch nejnaléhavějších záležitostech, ty, které, ty faktory, které již dlouho nebyly zaplaceny a tak dále. My prostě samozřejmě to, co jsme požadovali i v rámci dohadovacího řízení, v tom budeme trvat jednak teda platby, to znamená ty zvláštní zdroje, které by se využily okamžitě na zaplacení plateb, které jsou nejdéle nezaplacenými platbami a zároveň, abychom požadovali této oblasti určitou angažovanost ze strany rady a aby opravdu došlo k očištění této zadluženosti. Nemůžeme zůstat v té situaci posledních let, protože prostě zde nedochází k eh, zaplacení nepokrytých pladeb. Samozřejmě, že jsme o tom hovořili i s komisí, vždycky je obtížné začínat tu, to jednání, když my tvrdíme, že potřebujeme 7 miliard a, mm, a komise tvrdí, dobře, 5,2 možná by to mohlo stačit. My chceme požádat komisi, aby nám přišla s určitým naprogramováním všech těch pladeb a aby skutečně to bylo velice rigorózní, protože ano, my samozřejmě můžeme mít různé hypotézy, ano, využít nějaké záležitosti, abychom se chránili někde, abychom měli určitou rezervu a tak dále. Čili my potřebujeme ovšem ale vědět, jak vypadá reálný obrázek a ne pouze nějaké hypotézy. To znamená, jak to vypadá s těmi nezaplacenými platbami. Potřebujeme určitý jasný obrázek celé záležitosti a abychom opravdu rozhodli bez nějaké dvojznačnosti. Například zvláštní nástroje, flexibility, ty, které jsou v podstatě, mm, které nespadají do uh, úrovně všech těch stropů, které jsme si stanovili, čili jdou nad rámec. Pokud získáme toto potvrzení, samozřejmě, že se to musí rozhodnout na největší, nejvyšší úrovni. My se budeme snažit příští týden ve Štrásburgu poprvé sejít s koordinátory ze strany i, teda i s paní komisařkou, abychom aktualizovali situaci, podívali se na to, jak jsme pokročili v těchto diskuzích. Paní komisařka eh, nám řekla, že by komise mohla schválit tento nový návrh pro rok 2015 11. To znamená, že první trialog by mohl proběhnout do 2.12. Možná by tomu mohla předcházet ještě schůzka v rámci našeho výboru, ovšem mm, nevím, zda to bude potřebné. My prostě se s koordinátory příští týden 28. rozhodneme o celé záležitosti, uvidíme, jak budeme postupovat. Komise se sejde 3. nebo 4. prosince poté. Možný trialog by mohl poté proběhnout 8.12 a komise, <clears throat> teda náš výbor, rozpočtový výbor, by se sešel 11. a 8. pro validaci tohoto návrhu rozpočtu. To znamená, že tam již nebudou moci být předkládány pozměňovací návrhy. Komise by měla integrovat do přípravy tohoto návrhu i některé pozměňovací návrhy, o kterých jsme hlasovali na plenárním zasedání, posledním plenárním zasedání ve Štrásburku. Rada poté by mohla přijmout návrh rozpočtu 15. prosince a stejný večer by proběhla schůzka, mimořádná schůzka ve Štrasburku večer s cílem schválit návrh rozpočtu a potvrdit i naše, naš souhlas s pozměňovacími návrhy, tak abychom nás plenárce 17. prosince mohli hlasovat a vyjádřit náš souhlas možný s tímto rozpočtem pro rok 2015. Čili takto vypadá možný časový harmonogram, který jsme připravili. Ještě jednou dovolte, abych poděkoval všem z vás za opravdu ten jasný, velice silný postoj, který jsme se který jsme přišli s naší vizí, jednomyslnosti, která opravdu nikdy nebyla oslabená v průběhu všech těchto jednání, které proběhly a já si myslím, že to právě nám umožnilo dostat našeho postoje, i když teda to vlastně bylo nakonec neúspěšné jednání, tak abychom opravdu dostali našich postojů vůči našim občanům Čili já skutečně doufám, že v těch následujících dnech, které nás čeká, ano, je to teda po selhaném dohadovacím řízení musíme přijít s určitým postupem, který připravíme a kde bychom se snažili skutečně opět o tuto jednomyslnost, jednotnost. Já si myslím, že parlament nikdy není tak jasný nebo nemá tak silný postoj, jako když jsme jednotní. Paní kolegyně? Děkuji mnohokrát to jste velice dobře schrnul tu situaci, ve které se momentálně nacházíme a také to, jak budou, či měly by vypadat příští kroky, alespoň s ohledem na časový harmonogram. Ráda bych krátce zhodnotila průběh dohodovacího řízení. Vždy jsme říkali, že dohodovací řízení v podstatě moc dobře nefunguje. A to proto, eh, že rada je organizovaná tak, že to vede k problémům a pak mají problém se dohodnout. My s tím takový problém nemáme. Na druhou stranu musím říct, že poslední den toho dohodovacího řízení, v podstatě v poslední minutě rada ještě neměla ani dostatečnou většinu proto, aby mohla navrhnout nějaký kompromis, nějakou dohodu. Takže během těch 21 dní jsme v podstatě nepokročili ani o krok vpřed, respektive rada se svou pozicí. A když eh, dohodovací zřízení ztroskotalo, tak jsme vlastně v 90% měli tu situaci, že by bylo bývalo nutné jenom maličko dořešit celou záležitost, tak abychom skutečně mohli celé uzavřít. Přesto k tomu nedošlo, budeme mít pravděpodobně to nebezpečí těch prozatímních dvanáctin. My jsme řekli, že prostě platby pro nás bohužel jsou nejvyšší prioritou pro nás jako pro parlament. Návrhy komise přišly dva přímo v poslední den, ale nezávisle na nich jsme nemohli začít projednávat veškeré detaily, protože Komise přicházela postupně s věcmi, které bychom bývali museli postupně hodnotit, ale protože nebylo možné dosáhnout schody na platbách, nemohli jsme se ani věnovat těm podrobnostem, která se skrývala nad těmi, které se skrývaly nad těmi jednotlivými čísly, které předložila komise. Nyní máme tedy čas do prosince se dohodnout, což ovšem předpokládá, že rada v rámci svých interních vyjednávání pokročí a že bude tedy možné vůbec nalézt něco, na čem se můžeme dohodnout. A já chci potrhnout, my se dohodnout chceme na rozpočtu jako parlament. A je důležité, abychom to neustále opakovali a psali, že parlament chce mít dohodu na rozpočtu. Samozřejmě ne za každou cenu. A proto jsme zcela jasně rozhodnuti zůstat a podpořit naše požadavky. Samozřejmě nechceme být tvrdí až tak, že budeme naprosto nekompromisní. Já myslím, že parlament se již pohnul hodně, ale není možné, abychom dosahovali dohody za každou cenu. Je tady třeba, abychom zachovali to absolutní minimum a to jsou pro nás ty platby. To je v podstatě jediná priorita, kterou máme. Ale jak bych schrnula to celé nevyjednávání? Tam padla celá řada návrhů, které nyní tak jaksi visí ve vzduchu. Ale skutečně říkám, asi z 99% jsme velmi pokročili v určitých oblastech. Ale závazky tam je to ještě nedokončené. Byly předloženy jisté návrhy, nevím, zda jsou dostatečné a jak se nyní dostat ven z této slepé uličky. Myslím si, že kontakty mezi parlamentem a předsednictvím rady by se měly konat pravidelně, ne pouze v rámci trialogů. Proto si myslím, že je důležité, abychom šli více neoficiální cestou, měli více neoficiálních schůzí a diskuzí, abychom skutečně eh, s radou, s jejím předsednictvím zůstali v kontaktu a otevřeně spolu hovořili. Je důležité, abychom se pokusili nalézt pozici, která nám umožní, abychom, a tady budu velice opatrně vážit slova, abychom E, docházeli například e, být poněkud méně rigidní, co se týče plateb. Například, že nemusíme mít přesný plán pro ty splátky, pro ty platby. Pokud skutečně rada je v tak obtížné pozici, že není schopná předložit jasná čísla, která by se blížila tomu, co parlament předpokládá, považuje za nezbytné, tak jediná možnost toho, jak to vyřešit, vypadá takto. Abychom my společně s radou a dalšími aktéry využili veškeré informace a techniky, které má k dispozici komise a vypracovali společně realistický splátkový plán. Neboť my chceme, aby platby byly zaplaceny. To je jediné, o co, jediné, o co nám jde. Na tom si trváme, od toho to se neodkloníme. Nemůžeme tedy akceptovat, že k platbám nedojde. Týká se to celé řady zemí které jsou samozřejmě zastoupené na radě, a jsou to obrovské částky v oblasti nezaplacených faktur. A to jsou země, které sami mají rozpočtové problémy a jejich problémy se ještě zhorší, protože nedostanou proplaceno to, co, na co mají nárok. A proto říkám, nějaký harmonogram časový plateb, toto si myslím by byl rozumný přístup, takto bychom jaksi vyšli radě vstříc a umožnili jí eh, ty platby skutečně zaplatit. Děkujeme a nyní pan Depre, který byl zpravodajem pro opravný rozpočet. Poděkovali jsme kolegyni, která byla zpravodajkou pro celkový rozpočet. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já nevím, zda to ještě mám opakovat. Já si myslím, že už několikrát to už bylo řečeno, všechno, všechny karty jsou rozdané. My samozřejmě chceme, aby rada schválila trojku, opravný rozpočet, tak jak ho představila Evropská komise. To znamená, kde tam požadujeme cel, 4,7 miliardy pladeb navíc. Vy asi víte, že těch 4,7 miliard to je v podstatě vlastně kompenzováno opravdu všemi těmi eh, nosy, které máme například z různých nesplacených úroků, pokud a tak dále. To znamená, že členské státy v podstatě vlastně tam nebudou mít žádné problémy, pokud jde o financování těchto 4,7 miliard. Samozřejmě, že tak jak jste se o tom zmínil, neměli by si teda některé ty finanční prostředky nějak dávat do kapsy nebo do nějakého vaku nebo kamkoliv všechny ty pokuty, pokud jde například o nerespektování pravidel na trhu, na vnitřním trhu, nebo, odmít, nebo určité dominantní pozice a tak dále, nebo nějaké dohody nelegitimní, čili tyto pokuty, tyto prostředky z toho pramení. My jsme vždycky bránili naši pozici, my budeme nadále bránit tuto pozici a v podstatě hmm, komi- rada se neschválila zatím tyto částky, které my považujeme za velice důležité. My jsme to už vždycky hovořili několikrát, několikrát jsme to opakovali v našem výboru. Pokud teda taková důležitá dohoda, pokud jde o tyto prostředky navíc, které potřebujeme v rámci DAB pro 2014, tyto částky potřebujeme proto, že jsou opravdu zásadní, abychom i rozpočet roku 2015 mohli konečně spustit, protože pokud nebudeme mít tyto dodatečné platby, tak to znamená, že v podstatě i rok 2015 začne s tímto mankem 5 miliard, které budeme muset prostě nějakým způsobem pokryt. To znamená, že částky v roce 2015 zase nebudou dostačující, opětovně dojde k zhoršení celé situace a bude to asi 23 miliard těch stávajících částek, které by se mohly zvýšit až na 28, možná dokonce 30 miliard, což podle mě skutečně v určitém okamžiku bude znamenat šílenou situaci, opravdu neschopnost neschopnost plateb, neschopnost ukrytí eh, těchto faktor, opravdu slepá ulička. Právě proto bychom chtěli dosáhnout především dohody u opravného rozpočtu, především pro rok 2014, aby jsme se snažili i tlačit na členské státy a říci, ano, udělejte tento, tuto záležitost jako první, toto je v zájmu všech, nemusíte vlastně hledat žádné prostředky navíc, protože je máte k dispozici, ovšem, jak víte, a to mm, víme všichni, mm, rada si věnovala spíše problému pana Camerona a ne problému nezaplacených faktur a jednotlivých částek. A to samozřejmě si myslím, že pokud jde o věrohodnost celé Evropy, takže by to opravdu nikomu neprospělo, záleží opravdu teda na eh, našich hlavních představitelů. Zase si myslím, že to je vhodný postup. Děkujeme. Výměna názoru začíná pan Gejer, má slovo. Děkuji, pane předsedo. Všichni chápeme, a to proto, že všichni pocházíme z členských států Evropské unie, že Rada má problém v tom nalézt svůj vlastní postoj. Stačí se podívat do německých novin, abyste viděli, jak se snaží to nějakým způsobem vysvětlovat pan státní tajemník Peter. Takže skutečně je pochopitelné, v jaké situaci se nachází členské státy, ale milé kolegyně a milí kolegové, není naším úkolem, abychom řešili problémy rady a členských států. Ano, národní rozpočty jsou v obtížné situaci, ale, to tedy uznáváme, ale i evropský rozpočet je v obtížné situaci. A tento rozpočet neexistuje z nějaké své vole, ale z politických úkolů členských států a ze smlouvy, které která definuje úkoly Evropské unie. A proto není možné, abychom tady eh, řekli, že členské státy tento závazek nemají se o rozpočet evropský starat. Eh, členské státy by se spíš měly zamyslet na tom, jak činit evropský rozpočet v budoucnosti trvale udržitelným. A tady já nevidím vůbec ani tu nejmenší známku snahy v tomto smyslu ze strany členských států. Já vidím, že se tady, a říkám to schválně, eh, kolují řeči o, o, o úsporách, ano, o tom se hovoří, ale tam kde rada má nějaký vlastní zájem, tak tam to dogma úsporiš neplatí. Například na Evropském soudním dvoru máme tuto situaci. Každý uznává, že počet míst pro soudce je příliš malý. Soudní dvůr prostě není schopen e, provádět veškeré úkoly, které má, s tím počtem soudců, které má, což je 28. Ta situace je naprosto závazná. E, Evropská unie čelí žalobám ze strany dalších stran, Žalobám na poskytnutí odškodnění a to proto, to protože soudní dvůr nepracuje dostatečně rychle. A nyní jde o to, aby se počet soudců navýšil na 40. A co udělá rada? Rada se nedokáže shodnout na tom, odkud eh, budou, bude pocházet, z jakých států těch 12 dodatečných soudců. A jaké je řešení? Eh, rada se prostě rozhodne ze počet soudců ze 40 navýšit na 68, aby mohl poslat svého zástupce každý členský stát. Takže najednou již úspory nejsou důležité, protože je tady zájem členských států. Tady je najednou možné zaplatit bez problému 16 dalších soudců. A z tohoto pohledu eh, je to skutečně poněkud hořká pilulka, když vidíme, jak postupují, eh, přichá, přistupují evropského rozpočtu parlamentu, když členské státy nám neustále říkají, že Evropská unie musí omezovat své výdaje. Takže to je první věc, kde já musím říct, že jsem velice rozhořčen tou situací, která panuje na radě. Ale protože dokážu velice dobře odhadnout postoje členských států, tak prostě mě také nenapadá žádné jiné řešení. Já tady vidím pouze tu organizovanou neodpovědnost ze strany Rady vůči evropským institucím. A z toho vyplývá můj názor pro to, jak by měly dále vypadat eh, naše jednání. Náš pan předseda poukázal na to, že budoucnosti bychom také mohli místo nás poslat na vyjednávání s radou naše asistenty. A já mám takový trošku jiný návrh. Pokud tomu bude tak, jak minulé pondělí, že my budeme muset vzít na vědomí, že ze strany rady nepřišla ani jedna jediná osoba eh, od členských států, která je skutečně splnomocněna eh, při eh, odpovídajícím způsobem reagovat na návrhy komise, tak my všichni bychom tam v podstatě nemuseli jít. To si můžeme ušetřit. Já mám velký respekt vůči tomuto parlamentu a na druhou stranu musím říci, že v Bruselu je mnoho hezčích míst, než eh, tady sál v pátém poschodí v 9 hodin večer pondělí, když vidím, že tam jsou pouze velvyslanci ze strany rady, kteří možná zatelefonují v průběhu toho večera svému ministrovi či státního tajemníku a budou ho ale pouze informovat o průběhu večera pouze informovat, zda ti ministři, jak si zareagují, to tím vůbec není řečeno, tedy oni pouze informují. Takže, milí kolegové, my uděláme toto, vyslechneme si postoj rady, poradíme se, jestli ho můžeme přijmout, no, e, uvidíme to, k čemu e, dojdeme a pak prostě půjdeme domů. Ať to ušetří velice mnoho času tady parlamentu, nám, tlumočníkům, prostě všem, kteří jsou do toho zapojeni. Tady může pouze potrhnout, že platby já chápu, že vyřešení hospodářské a finanční krize EU musí mít jasnou prioritu. A ze strany Rady tady nevidím vůbec žádný návrh v tom smyslu, jak by chtěli tuto finanční krizi, tu krizi pladeb alespoň stabilizovat, když již nechtějí splatit veškeré ty nesplacené faktury, které tady jsou. Takže oni nechtějí ani řešit tu krizi. To vidíme jasně, ale že ji nechtějí ani stabilizovat. Takže já se ptám, jak to tedy má fungovat, aniž bychom tady eh, nevyužili aspoň nějaké mimořádné nástroje a skutečně se postarali o to, aby to šlo mimo ty stropy pro víceletý rámec. A pokud rada by na tomto místě chtěla být stejně pečlivá, jako například v tom případě, jak se, kdyby k tomu přistoupila s takovou pečlivostí, jako přistoupila k problému Velké Británie a Nizozemska, když šlo o to zaplatit dodatečné příspěvky, tak si myslím, že by se ta situace vyřešila relativně rychle. Děkuji. Pan Fernandéš má slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mé strany několik konstatování. Za prvé, parlament od samého počátku je naprosto sjednocen v otázce plateb a druhá, druhé konstatování, takový kontrast. Rada naprosto není schopna se schopnout v otázce rozpočtu a ani na způsobu, jak vyřešit ten závažný problém, což je tedy otázka plateb. Já nechápu to, že ta samá většina na radě, která schválila programy, projekty, pro malé a střední podniky, pro mladé, pro investice. Tato většina pak neschválí platby toho, zaplacení toho, k čemu se sama zavázala a co sama mnohokrát požadovala. E, takže mnoho lidí si nyní myslí, že parlament chce více peněz, ale to je naprostá nepravda. Pak si někdo, někteří lidé myslí, že parlament neudělal dostatečné věci pro to, aby to vyřešil. To také není pravda. Parlament prostě chce pouze to, aby vlastně se rozpočet EU nezhroutil. My chceme našim institucím e, poskytnout věrohodnost, protože je to důležité a není to pouze jediný úkol, exkluzivní. Eh, jediný exkluzivní úkol našeho parlamentu. V roce 2014 tady máme skutečně nebezpečí, že tady budeme více než 26 miliard eur nezaplacených faktur a peníze, které máme na stole, peníze, které by nám pomohly zmenšit ten problém, což by bylo 4,9 miliard eur, aspoň toto, eh, jak se zatím neprošlo. Raza má přebytky, má určitě peníze z těch pokut a tak dále. Místo toho, aby toto použila proto, aby se zaplatily ty nezaplacené faktury, tak rada chce, aby tyto peníze se vrátily zpět do národních rozpočtů. Proč tedy nejsou státy nyní schopné zaplatit alespoň 4,9 miliard eur? V roce 2014 s tím rozpočtem, který tady máme na stole, s těmi přebytky, také s mobili, pomocí té mobilizace té rezervy pro mimořádné okolnosti. Tady v podstatě Rada by musela sama ze svého dát asi 142 milionů eur, což je v podstatě nic. To je 0, něco procento rozpočtu Evropské unie. A další dávažná věc, ke které dochází, je to, my chceme růst a zaměstnanost a také důvěryhodnost. My chceme, aby rozpočet Evropské unie v rámci tohoto víceletého finančního rámce měl dopady, důsledky, aby programy pokročily. A co se děje? Víceletý finanční rámec 2014 až 2020, o tom se nediskutuje. V roce 2014 tady platíme staré věci. Neustále vlastně se přenáší ty staré věci na nové roky. A kde jsou tady ty programy, kde jsou veškeré ty závazky, které komise, parlament a rada dala svým občanům, když jim slíbila, že budeme mít více zaměstnanosti, že dosáhneme našich cílů v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání, boje s chudovou Kde jsou veškeré ty programy, které byly naplánovány? Ono, je velice, ono bylo tady chci říct, že je velice snadné pro to, aby určitý komisař raději tedy eh, ne vypsal výběrové řízení pro projekty, na to nabídkové zřízení. Je to prostě jednodušší, co celé spožďovat ty národní programy. Což ovšem pro lidi má velice závažné dopadky, dopady. A co chce parlament? Nechce tady navýšit peníze na víceletý rámec. Pouze chce to, aby závazky, které někdo převzal, byly splněny a byly respektovány. Děkuji. Děkujeme, pan Delano má slovo. Ano, děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Je to opravdu nesmírně smutná divadelní hra a naši občané se dívají na Evropu, dívají se na nás, ano, pokud by to byla nějaká tragikomedie, tak bychom se mohli smát, ovšem je to spíše tragické. A to znamená, že naši občany se ptají, ptají se, ptají se ohledně budoucnosti naší Evropy, ohledně Evropy jako takové a o to jde. Já si myslím, že nemáme právo, že nemáme právo vzdát se, ustoupit radě, protože pokud to uděláme, tak to znamená, že ponecháme otevřené dveře všem euroskeptikům. To je jasné. A pokud jde o platby, zde si myslím, že bychom měli opravdu stát za svým až do konce. Pokud to neuděláme, tak budeme spolu zodpovědní. A právě proto bychom měli jít ještě dál v této oblasti. Neměli bychom zapomenout ani na určitou zaangažovanost, to je nesmírně důležité do budoucna, protože pokud zde neuděláme, určitý konkrétní úsilí, tak v podstatě budeme neustále snižovat náš rozpočet každoročně a Evropa nebude schopná reagovat na to, co přichází z členských států, na všechny ty otázky udržitelného rozvoje, infrastruktur, vzdělávání, mládež a tak dále. Toto je věc, která, toto jsou věci, které trápí všechny naše země a všechny země, se které přichází s těmito úžasnými projevy najednou, nechtějí přijít s prostředky, které by mohly splnit všechny to naše závazky a všechny ty oblasti pokryt. Na to nesmíme zapomínat a měli bychom rovněž být nesmírně, nesmírně obezřetní, pokud jde o sliby rozpočtové v následujících rozpočtech. Samozřejmě, že můžeme pochopit eh, členské státy, především těch deset čistých pláců, to je Pokud nebude v nějaké evropské zdroje, nějaké státní zdroje, tak prostě nebudeme schopni mít skutečné evropské vlastní zdroje a to je prostě otázka, která se nám bude poté vracet každý rok. Čili zde bychom opravdu měli velice jasně stát za svým, pokud jde o platby. Ovšem nezapomínejme ani na závazky, nezapomínejme ani na to, co vlastně přichází ze státu státu a na co poukazují, že jsou jejich největší problém. Děkujeme, paní Tapardel. Mulțumesc, domnul președinte. Evident că sunt de acord. Děkuji vám, pane předsedo. Já samozřejmě souhlasím se vším, co řekli moji kolegové, ale myslím si, že musíme říci velice jasně, že přístup rady ohrožuje samotné základy Evropské unie. My můžeme eh, postupovat pouze s důvěrou, že, vyře, že vyřešíme otázku eh, přidělených plateb, ale jestliže eh, rada vyšle s námi vyjednávat úředníky, je to důkaz toho, že nás dostatečně nerespektují. A tady bychom měli být na poplach. My máme stejnou úroveň odpovědnosti a stejné pravomoci jako rada a měli bychom takto být respektováni. Tady teď nehovoříme o rozpočtu parlamentu, tady hovoříme o rozpočtu celé Evropské unie je, který parlament schvaluje. A měli bychom také jasně prohlásit, že jsme v situaci, která připomíná začarovaný kruh. Nemůžeme poskytovat platby členským státům, projekty nemohou být dokončeny, investice nemohou být implementovány, nedokážeme přinášet pozitivní účinek ekonomikám členských států. A proto riskujeme, že žádný rozpočet do budoucna už nebude. Musíme uh, o tomto tématu vážně diskutovat a musíme uh, být na poplach vůči členským státům. Parlament potřebuje společnou pozici. Toto už trvá příliš dlouho a je frustrující se tady neustále scházet a diskutovat o tomto nekonečném problému, aniž bychom našli nějaké řešení. Rozpočet Evropské unie je jedním ze základních prvků, jedním ze základních pilířů Evropské unie, který podporuje rozvoj v členských státech a tak by to mělo zůstat. Děkuji vám. Pan Vioty má slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Ano, já, já bych chtěl navázat na to, co řekl pan zpravodaj a eh, kolegové, kteří hovořili přede mnou. A eh, sice bych chtěl říci, že panuje značná nejistota, takový nepříjemný pocit po tom dohadovacím řízení. V podstatě všechno už tady zaznělo, ale uh, ještě než tady přednesu asi tak tři nebo čtyři své postřehy, chtěl bych nejprve zdůraznit, jaké nebezpečí eh, nám hrozí, jaké nebezpečí jsme identifikovali eh, ohledně toho, jak by se tato situace eh, mohla hodit euroskeptikům a evropsky zaměřeným občanům. My jsme nyní chytíme v klešti, my jsme chyceni v kleštích, máme tu neproplacené e, závazky, což znepokojuje e, evropské občany ale zároveň e, tu musíme čelit ještě jinému eh, protievropskému postoji. Nedokážeme si získat veřejné mínění, když nejsme schopni vysvětlit eh, naši činnost. Vezměme si, eh, co se nyní, probí, co se nyní děje v Itálii. Možná, že v jiných zemích máte větší štěstí a máte opatrnější tisk, který obezřetněji referuje o evropských tématech, já nevím. Nicméně, při nejmenším některé deníky v Itálii říkají, že je tady velice spokojená, šťastná parta europoslanců. Mně tak šťastná nepřipadá, to je jedno, ale eh, ta eh, žádá od členských států miliony na to, aby platila své vlastní účty. A já myslím, že na podobné názory bychom měli dávat veliký pozor. Měli bychom přesně vysvětlovat tisku, o co tady vlastně jde. My nežádáme peníze na to, abychom, aby nám, abychom zaplatili tady eh, lahvičky s vodou nebo espresso. My žádáme peníze peníze na splacení závazků, které už nám tu vysí několik měsíců. To je první bod, který jsem chtěl říct. Ty, ty, ty další body eh, projdu velice rychle. Podle mého názoru musíme stát eh, bok po boku, jakožto náš výbor i jakožto celý parlament. budeme muset žádat o vyšší politickou podporu eh, v rámci parlamentu a budeme si muset dávat velký pozor, abychom eh, zajistili vždycky ty výsledky, které eh, potřebujeme od komise. A také pokud jde o politický tlak, tak měli bychom zajistit, aby italské předsednictví konalo efektivněji než doposud předsednictví zkrátka by mělo citlivěji zacházet s touto problematikou, abych to vyjádřil velice mírně. A podle mého názoru my všichni musíme dělat své domácí úkoly a působit v našich zemích. Podle mě už nezbývá mnoho času na různé taktizování a e, pečlivé odvažování. Podle mého názoru teď se ocitáme v okamžiku, kdy my všichni, eh, zejména vůči členským státům a radě, musíme se zhostit svých zodpovědností, musíme spolupracovat seriózním způsobem s komisí. Neměli bychom si představovat, že máme před sebou nekonečně času. Eh, podle mě ta práce, kterou může každý z nás individuálně odvádět ve svých eh, vlastech, bude přínosná. Tam může hovořit se svými kolegy a s vládami a vysvětlovat, že je nejvyšší čas na to, aby konečně padlo rozhodnutí a že to bude pro dobro občanů Evropy. Děkuji. Děkujeme. Pan Maňka má slovo. Děkuji, pan předseda. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já bych chtěl poděkovat eh, jak vám osobně, tak i paní zpravodajce a ostatním kolegům, protože na těch jednáních, kde jsme byli, jsme projevili opravdu velkou jednotu a v tom byla naše největší síla, což se nedá říct o radě. Eh, ta sice musela navenek vystupovat jednotně, ale uvnitř byla rozdělená. Působili jsme, že víme, co chceme. A pokud to tak zůstane nadále, tak si myslím, že nakonec dosáhneme úspěchu. Rada tím, že neplatí svoje závazky, dostává mnohé nové členské státy do pozice, kdy se stávají čistými přispěvateli, což pro ně může mít velmi neblahé důsledky v budoucnosti. Nahrává to euroskeptikům a ohrožuje to naše cíle. Proto nám to vyvstává otázka, odkud ty peníze rada vezme. Jedna cesta, a velmi nebezpečná cesta, je v tom, že část rady se bude snažit odsouvat svoje závazky e, tak, aby nevznikaly další platby a e, jednou cestou je i provizorium. Provizorium na další období. Samozřejmě v této otázce bude rada rozdělena, ale i toho se musíme obávat, protože odkud rada ty peníze vezme. Toto je jedna z možností, odkud je vezme. Proto bychom měli dělat všechno proto, abychom společně s komisí dotlačili radu eh, k vytvoření jiného způsobu financování rozpočtu Evropské unie eh, do budoucna. Eh, takového, který by nebyl závislý na tom, zda rada bude plnit závazky, a nebo nebude. A tento nový typ rozpočtu závisí opravdu na vlastních zdrojích. A to musíme stále zdůrazňovat a musíme tuto oblast dotáhnout do konce, jinak to bude problém. Druhá věc je, že musíme společně se zasazovat o to, abychom z vnitrostátní úrovně nebrali všechno, úplně všechno, co dokážeme dělat společněji a laciněji na evropské úrovni. Tam je další zdroj financování, který nám v budoucnu pomůže. Děkuji. haluan kiinnittää huomiota erääseen seikkaan, joka nyt ei ehkä auta tässä tilanteessa. jsem se věnovala ještě jedné záležitosti a myslím si, že bychom zde měli rozhodně na Lisabonskou smlouvu, neboť v posledních letech již po třetí čelíme obdobné situaci a proto si musíme dobře zvážit, jak je to možné, že neustále dochází k témuž a že neustále my se dostáváme do takto obtížné situace? A pak je zde otázka, jak k tomu tedy přistoupit právě na základě smlouvy. Madame Vassoulin. Děkujeme. Paní Vasulin má slovo. Predsedujoči, chvála za besedo. Děkuji vám za slovo, pane předsedo. Já bych chtěla také přispět do této debaty, protože tuto debatu považuji za velice důležitou. Ten časový harmonogram jasně stanovuje, že se budeme muset ještě několikrát sejít s radou a komisí. Na jednu stranu je to dobře protože chceme eh, dosáhnout toho, co je v našem zájmu. Ale na druhou stranu eh, ten časový harmonogram naznačuje, že vyjednávání budou velice obtížná. A to i v budoucnu. Jestliže se nedohodneme, Pak budeme muset hovořit o rozpočtu eh, na rok 2015 jakožto o provizoriu. A proto si musíme položit otázku, jaký signál to vyšle našim voličům. Protože my jsme tady proto, abychom reprezentovali právě jejich zájmy v Evropském parlamentu, zájmy voličů. Neproplacené závazky dělají problémy v účetnictví Evropské unie. A dá se říci, že e, máme co dočinění s nedisciplinovaností, pokud jde o platby. Což samozřejmě není nijak povzbudivé pro malé a střední podniky například. Pokud chápu všechno správně, tak ty neproplacené závazky, e, nebo ten problém s nimi vznikl v roce 2010. Ale to, e, ten problém stále ještě řešíme. Já se obávám, že by to mohlo pokračovat i v následujících letech. A proto musíme najít nějaké řešení. Musíme přesvědčit radu, aby nám dala k dispozici dostatek zdrojů na to, abychom tyto neproplacené závazky pokryli. Na druhou stranu, jestliže tento eh, návrh rozpočtu nebude eh, dostatečně brzy schválen, Ohrozí to v podstatě všechno, co jsme už potvrdili na rozpočtové úrovni. Půjde o prostředky z Fondu Solidarity a z Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Já se teď dívám na pořad jednání e, na příští týden ve Štrasburku a potom 25. listopadu bychom měli hlasovat o všech těchto zprávách. Měli bychom o nich hlasovat na plénu, ale z technického hlediska, jestli to chápu správně, se to nestane. Jak tedy dáme našim občanům eh, vědět, že například problémy způsobené eh, v, ve Slovinsku a Chorvatsku náledím nebo v Řecku zemětřesením Eh, tak na, ty, na to už byly přislíbené finance. Nicméně ty se nedostanou do, k našim občanům včas. My jsme o tom na výboru už hovořili. Eh, konkrétně o tom postupu eh, čerpání z fondu EGF e a z fondu Solidarity. Tyto procedury jsou příliš dlouhé. A my spolu s radou e, ještě opožďujeme e, uvolňování prostředků z těchto fondů. Ten časový harmonogram, který jste nám oznámil, pane předsedo, ten harmonogram pro vyjednávání, e, nám doufejme umožní se dohodnout. A já doufám, že nejen na neproplacených závazcích, ale doufám, že i všechny ostatní prostředky budou členským státům vyplaceny. Děkuji. Bien, nous Dobře, milí kolegové, milé kolegyně, myslím, že jsme dospěli k závěru naší rozpravy. Je to paradoxní, je to paradoxní, protože pan Juncker za několik dní představí ten plán 300 miliard a já jsem dneska četl v tisku, v britském tisku, je slova francouzského ministra, který tvrdil, že potřebujeme čerstvé nové finanční prostředky to znamená, ano, na jedné straně to těch 30 miliard, které máme obrovské problémy, abychom samozřejmě vůbec eh, pomohli růstu, pracovním místům a tak dále. Čili je to opravdu nesmírně paradoxní situace a právě proto by vlády měly dostat své odpovědnosti. Nesmíme v našich jednotlivých zemích eh, dovolit, aby se hovořilo o tom, že my zde snad nějak utrácíme to, co nám leží na srdci, jsou, je to, že samozřejmě, když zde máme závazky a nastane čas je platit, tak prostě musíme tyto závazky zaplatit. To je to, co nám leží na srdci, o co nám jde. Ještě než pan Juncker připraví vlastní rozpočet v této oblasti, tak to si myslím, že je, že by měl mít tuto příležitost a ne e, využívat pouze to, co bylo připraveno komisí pana Barosa možná určitá synergie mezi rozpočtem 2015 a investičním plánem těch 300 miliard, protože ty prostě budeme muset někde získat, budeme muset nějakým způsobem, ano, je získat ehm, z různých sen, i se soukromé ehm, sféry a tak dále. Ovšem my potřebujeme, aby zde na abychom skutečně například, aby teda Evropská investiční banka si například mohla udržet svůj rating 3A mm, mm, a protože jinak prostě by finanční trhy nefungovaly dostatečně. Samozřejmě rada může tvrdit cokoliv, ovšem my si myslíme, že toto je opravdu trošku přehnané, protože trh by byl fungoval. Prostě když uděláme nějaké operace, které by vlastně trh nikdy nebyl udělal sám, tak potřebujeme zároveň záruky. Záruky ze strany členských států, ze strany Evropské unie, možná i určitý příspěvek zdrojů, které se akumulovaly, získaly i v finančním garančním fondu, který jsme začali využívat v období krize, který jsme využili v, v Řecku, nebo vůbec i aby teda nedošlo k nějakému rozmělňování naší finanční stability. Potřebujeme určitě minimální stupeň demokratické kontroly. To zatím jaksi neexistuje. Ano, dneska dopoledne se začne rozpráva o těch 300 miliardách a my skutečně doufáme, že to nebude jenom proto, aby nám nějak zaslepili oči a aby zakryli realitu. Myslím si, že u těch zásadních otázek pladeb mimořádné nástroje nad rámec stropu, které máme stanoveny. To musíme, to bude rozhodnuto na úrovni, na té nejvyšší úrovni, abychom neměli tuto válku každý rok mezi námi a radou. To si myslím, že nám škodí oči našich občanů. Čili pokud jde o platby, my budeme žádat o největších, nejvyšších představitelů, aby postupovali koherentně, a aby skutečně teda na ministerstvech financí opravdu mm, prostě to nezadávali pouze nějakým úředníkům, kteří se na to dívají pouze krátkodobým pohledem, jako nějaký pouze krátkodobý problém. To je zásadní, čili potřebuje, ano samozřejmě komise bude potřebovat určitou marži a tak dále, to je jasné. Já samozřejmě doufám, že paní Georgieva přijde s určitým řešením. Ovšem, vy, když budete budete u vás ve vašich okrsích v následujících dnech u vás doma. Rád bych poprosil, aby skutečně jste požadovali, aby vlády to objasnili přímo na místě v jednotlivých zemích. Ministři možná o tom ani nekomunikují, nehovoří o tom. Je velice důležité, aby jsme i o těchto mimořádných nástrojích hovořili, protože naši občané tomu nerozumí. Ano, máme zde zadluženost na jedné straně, která dluhy, které se nám, ano, v roce 2010 to bylo 5 miliard, dneska máme téměř 30 miliard, to je opravdu šílené, nemůžeme pokračovat tímto způsobem. A jelikož zde máme určité mimořádné mimořádné stroje, například z různých pokut, eh, Evropský soudní dvůr, to je rovněž problém kolik času potřebujeme například na nějaký, na, na nějaký spor ohledně hospodářské soutěže. Čtyři roky. A oni v březnu 2011 požadovali, aby získali ještě 12 postů navíc. Před chvíličkou o tom hovořil pan Gejer. Tři roky poté se vlády na tom neschodly. Proč? Protože to znamená minus 28. A mm, oni prostě řekli, ne, ne, ne, ne, my vytvoříme pouze 28 těchto postů. Evropa samozřejmě chce, abychom řídili i veřejné výdaje, veřejné samozřejmě mm, výdaje, které zde máme. Čili my, co je zásadní, když máme určité zdroje, které předpokládáme, že je budeme mít k dispozici, tak mm, prostě by členské státy se jich neměly nějak zmocnit, měli bychom je využít jiným způsobem, protože těch 30 miliard zadlužení. Ty bychom, ty v podstatě se jak se přidají k tomu deficitu členských států, ne všech těch 30 eh, eh, miliard. Ovšem, když má nějaká země 15% eh, příspěvek, tak v podstatě 15% z těch 30 miliard by si musela přepsat. Tak to by postupovaly i um, agentury, um, pokud jde o hodnocení jednotlivých ratingové agentury. No, pokud by hodnotili jednotlivé země. Čili my se snažíme samozřejmě, naším cílem je dosáhnout dohody, ovšem ne za každou cenu. Jsme na počátku našeho období, je zde několik zásad, které musíme respektovat, musí, parlament musí být samozřejmě rovněž respektován, musíme respektovat naše závazky v této oblasti a tak dále. Milí kolegové, kolegyně, ano, já doufám, že opravdu naši jednotu neporušíme až do samotného konce. Já si myslím, že pokud budeme jednotní, tak opravdu nemůže, nemůžeme, nemůžeme selhat. Myslím si, že v tom je právě naše síla. A nyní se dostáváme se dostáváme k dalšímu návrhu a to je právě ta změna nařízení Možná víte, že DAB 6 že tento opravný rozpočet tam právě se hovoří o těch 9,5 miliardách příspěvků členských států na základě nové definice DPH a GNI. Jelikož zde máme těchto 9,5 miliardy, komise navrhuje, že rozdělí členským státům 10 miliard. Pro některé z nich to je skutečně, to jim padne jaksi do klína, ty, kteří nezaplatili moc, tak eh, v podstatě na tom získají a ty země, které zaplatili, v podstatě se jim vrátí tyto prostředky do národních rozpočtů několik stovek milionů každé zemi. Ovšem ten rozdíl mezi 9,5 miliardy a 10 miliard znamená 500 milionů těchto prostředků, které si jaksi členské státy dají do kapsy. Pane Depre, pan Depre byl naším zpravodajem pro tuto problematiku. Došlo k tam podstatě to všechno mělo již fungovat od 1.12. Vidíme, že to není možné a proto nás ráda, rada požádala o zrychlený postup v této oblasti. Ano, pane předsedo. Jenom abych to trošičku ještě upřesnil, tyto vlastní zdroje, já nejsem sám zpravodajem, my jsme dva spoluzpravodajové. Za EPP je to pan Levandovský který se bohužel musel omluvit dneska nemůže být eh, k dispozici na našem jednání, ovšem my jsme samozřejmě postupovali společně. Možná si pamatujete, jaký je problém. Každý rok eh, před prvním prosincem dochází k znovu eh, určitému uspůsobení mm, zdrojů DPH a doplňkových zdrojů, příspěvků, přímých příspěvků z rozpočtu členských států, které teda poskytují evropskému rozpočtu. Dochází k určitým úpravám. A možná si pamatujete, že tato částka v letošním roce je opravdu obrovská pro některé členské státy. Ano, jsou zde určité rezervy, někdo nezaplatil včas a tak dále a nakonec teda po dlouhých jednáních jsme dosáhli dohody v této oblasti a tato částka, jak jsme se o tom zmínili, je skutečně veliká pro některé země. Jedna země, nebudu ji zde citovat, ovšem všichni víme, o kom hovoříme, hraje obrovskou roli v této problematice. Ano, mm, tato země řekla, že to je skandální a nezaplatí. A některé členské země jsou v stejné situaci, protože Velká Británie není jedinou zemí, která má tyto starosti, pokud jde o mm, potřebu nebo nutno zaplatit další finanční prostředky. Je tam rovněž i Nízozemí, Itálie a jiné země, které jsou opravdu v nesmírně citlivé situaci a nemohou to zaplatit. Čili Rada se v tomto světle dohodla, že zde bude pozměňovací návrh, kterým se změní nařízení 1150 z roku 2000. Možná si pamatujete, na poslední schůzce jsme o tom již hovořili, o těch úpravách, kterých se to týkalo. Znamená to prakticky to, že jakmile ty příspěvky, které požadujeme ze členských států, jsou příliš vysoké a e, překročí určitou hodnotu pro členskou, členské země nebo určitou celkovou hodnotu, tak budou mít možnost rozložit tyto příspěvky do několika splátek. To znamená, že by vlastně měli do 1. září dalšího roku možnost to zaplatit, čili pan Cameron to vlastně nebude muset zaplatit ty 3 miliardy eur, pokud Eh, asi 3 miliardy a něco, pokud teda eh, dojde k dohodě ohledně DAB 6 před 1. září 2015. Rada postupovala nasledujícím způsobem. Rada by mohla upravit toto nařízení na základě návrhu komise. Komise opravdu se snažila při opravdu náležitou péči, vynaložila v tomto ohledu ano, skutečně projevila takové pozitivní eh, nadšení v tomto ohledu. Čili jakmile budou mít tento návrh komise k dispozici, tak rada teda to bude používat a využije to a parlament by mal přijít pouze s určitou, mm, určitým stanoviskem, podobně jako i účetní dvůr rada žádá, abychom přišli s tímto stanoviskem. Ovšem nejenom to, ale žádá, abychom naléhavě poskytli toto stanovisko, co znamená, že bychom měli teda předložit toto naše stanovisko, které veme v potaz nebo, ne, nebo teda ke kterému dojde či nedojde, ještě v rámci plenárního zasedání na konci eh, listopadu. To znamená, o tomto naléhavém postupu bychom měli rozhodnout. Pan Levandovský a já osobně rovněž a já si myslím, že to tak nějak cítí podobně většina kolegů alespoň tak, jak jsem mm, měl z toho pocit na schůzce koordinátoru, máme pocit, my všichni, že prostě bychom neměli naléhavě reagovat na, tuto, na tento požadavek rady. Ne, že bychom to chtěli odmítnout, že poskytneme stanovisko všem, ne mm, nějakým tímto naléhavým postupem. Pan eh, Fernandez to řekl velice správně. Ano, ta naléhavost pro nás, přece to, to pro nás je dohoda s radou ohledně opravných rozpočtů pro 2014 a návrhu rozpočtu pro 2015. To je naše naléhavá záležitost no a my vidíme, že v podstatě eh, rada nic v tomto ohledu neudělala, protože prostě prakticky nebyli nikdy schopni dosáhnout nějaké společné dohody, která by byla základem jednání akceptovatelným pro Evropský parlament ani u opravného rozpočtu 2014, ani u návrhu rozpočtu 2015. Čili náš návrh trh a já osobně si přeji, aby to bylo potvrzeno všemi politickými skupinami. Ne, že bychom chtěli nějaký, nějakou odvetu, odplatu. Ne, ne, ne, prostě naše naléhavé problémy jsou někde jinde. Je tam, kde je má a vidí rada. To znamená, že podle mého názoru bychom neměli schválit tuto žádost naléhavého postupu pro pro zkoumání tohoto jejich návrhu na půdě parlamentu. Myslím si, že bychom měli v tomto okamžiku projevit stejnou jednotu, kterou jsme projevili do stávajícího okamžiku ve všech jednáních s radou. Děkuji, děkuji, říká pan předseda. No, no, když to je vlastně retroaktivní, tak proč teda ten naléhavý postup? Proč potřebujeme naléhavý postup, když vlastně by to mělo retroaktivní dopad? Pane Fernandese. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Urgentní je to, aby se zaplatilo to, za co se dluží. Tedy jsou to ty opravné rozpočty. To je urgentní záležitost. A ty jsou na stole již velmi dlouhou dobu na radě. A rada není schopná přijmout postoj. Tady hovoříme o nařízení, které eh, v sobě neskrývá nic nového. A proto tady hovoříme o problému, který je rady. Je to problém rady. Proč? Protože ten, kdo schválil toto nařízení o vlastních zdrojích, to byla rada. A ten, kdo poskytl údaje o, o těch národních příjmech, o vývoji těch ekonomik členských států, to byly jednotlivé členské státy. Takže rada včas věděla, k čemu dojde, Ráda to věděla, nebylo tam nic nepředvídatelného v této otázce. Takže v tomto případě tady není naléhavá nutnost rozhodnout. Je jasné, že parlament vždy má a měl dobrou vůli, chce pomáhat radě řešit její vlastní neschopnost. Ale my v tomto okamžiku tady máme propojení mezi veškerými opravnými rozpočty včetně tohoto. A tady si myslím rozhodneme, já jsem si jistý, během rozumné lhuty, která bude urgentní. Ano, a nebude to ta eh, urgentnost, jak si to představuje rada, protože v této věci, když ještě navíc se tady říká, že to, co má být schváleno, bude mít retroaktivní účinek, tedy zpětný účinek, tak já skutečně nevidím, nechápu, eh, v čem má spočívat ta naléhavost. V podstatě rada ukazuje, že je neschopná ve věci, která je tak důležitá. Ale co je ještě důležitější pro Evropu? To jsou ty platby pro mladé, pro malé a střední podniky, proto aby se bylo s chudobou, ale rada v této věci vůbec žádnou urgentnost nevidí, na rozdíl od nás. Děkuji. Merci, Madame Děkuji. Děkuji, pane předsedo. po tom výborném vysvětlení pana Depre já v podstatě za sebe již nemám téměř co dodat. A také plně podporuji to, co, to, co řekl pan Fernandeš. A mohu pouze říci, že můžete počítat s plnou podporou socialistů, tak abychom skutečně naše úsilí spojili a zajistili, aby bylo splněno to, co je důležité, a to jsou platby a rozpočet na rok 2015, abychom se museli, mohli věnovat tomu, co je skutečně naléhavé. Bylo skutečně velice nemilé zažívat, jak rada této otázce velice rychle dospěla k jednotnému postoji, ale není schopná dospět ke schodě u těch tém, kterým se věnujeme nyní, u těchto témat. Jinak bychom bývali celou věc mohli vyřešit již v pondělí, ale rada nebyla schopná se shodnout na společném postoji, takže pouze říkám, z naší strany máte plnou podporu. Pan předseda, děkuji mnohokrát pane Depré. Vidíte tedy, jakým směrem můžete orientovat vaši zprávu? Máte naši podporu, rozhodně také podporu pana Levandovského. Pane předsedo, pokud by nějaké jiné politické skupiny měly nějaké námitky, tak bych rád věděl, jaké a pokud ne, mohu tedy tady vycházet s hypotézou, že eh, mezi námi panuje schoda, ano? Dobrá, děkuji předseda. Takže, jak vidíme i nadále, mezi námi panuje jednomyslnost a právě v tom spočívá síla našeho výboru. A nyní budeme eh, ověřovat několik eh, záležitostí, které se týkají k uvolnění prostředků z fondu pro přizpůsobení se mobilizaci. Bohužel tento fond eh, pomáhá, až když takzvané nehodě dojde, ale není schopen pomoci tomu, aby se k ní ne- nedošlo, tedy aby nedošlo k zavírání podniků a ke ztrátě pracovních míst. Eh, první zpráva, kterou se bude, které se budeme věnovat, eh, bude, tuto zprávu bude prezentovat A je to zpráva, která se týká podniku Whirlpool v Itálie a zpravodajem je pan Vioty. Prosím, pane Vioty, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Návrh textu, který předložila komise pro uvolnění prostředků z Volmu pro globalizaci, se týká severoitalského podniku Whirlpool, což je vedoucí evropský podnik pro eh, přístroje v domácnosti a v důsledku současné krize produkce tohoto podniku byla omezena, což vede k propouštění také například ve Spindigadolo v provincii Trent. Tam se to týká 200 pracovních míst přímo u Whirlpoolu a více než 500 dalších pracovních míst u subdodavatelů. Italská vláda je toho mínění, že provincie klient. A ještě bych rád podotkl, že jde o 1 milion 800 tisíc eur, což má být příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, což je 60 veškerých nákladů pro podporu um, pracovníků, kteří se takto dostali do těživé situace. U těchto zpráv máme vždy takový standardní formát, standardní formulace, opírá se to o to, co se používá také ve výboru pro zaměstnanost. Doba pro množení pozměňovacích návrhů je 4. prosince a náš výbor bude rozhodovat 11. 12. a na plénum to přijde na další plenárku. Děkuji. Předseda Přeje si někdo podotknout něco k této zprávě? Zdá se, že ne. A dostáváme se k další zprávě, což je zpráva, která se týká Fiatu v Polsku a zpravodajem je pan Olbricht. Děkuji. Tento návrh předložilo Polsko v červnu 2013 a já bych rád podtrhl několik aspektů. Analýza a ověřování trvala více než jeden rok. Přesněji řečeno jeden rok a tři měsíce, což je skutečně velmi dlouhá doba. Jedná se zde o skupinové propouštění eh, v firmě Fiat Auto Polsko. Postihlo to více než 500 zaměstnancům v samotném eh, podniku Fiat a dalších 250 osob, eh, eh, kteří byli zaměstnáni u subdodavatelů. Tedy celkově to postihlo více než tisíc pracovníků. Celková částka je 1 200 000 eur a to je pouze polovina, tedy 50 celkového rozpočtu na tento projekt, který tedy eh, momentálně se nachází ve výši 2 milionů 500 tisíc. Jedná se o různé školení pracovníků, praxe, eh, finance na provádění takovýchto praxí. Projekt již byl realizován, ty náklady již byly pokryty eh, polskými prostředky a polská vláda nečekala tady na to, až my tady vyřídíme tuto žádost a sama podpořila tento projekt vlastními prostředky. A z toho vyplývá jistá potíž, protože tyto prostředky se jí nevracejí zpět. Jak říkám, projekt byl již uzavřen, proveden a jde o to, aby část nákladů tedy dostala polská strana zpět. Jedná se asi o 560 tisíc eur. Proč eh, ověřování tohoto návrhu trvalo tak dlouho? Tuto otázku je třeba si položit. Je to důležité i pro podobné projekty v budoucnosti. Takováto opatření přeci pomáhají správně pouze pokud je možné peníze uvolnit včas. Spravodaj, eh, eh, tedy toto je z mé strany všechno, pane předsedo, a hlasovat bychom měli v prosinci. Děkuji. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 4. prosince v 17 hodin a 11. prosince o této žádosti budeme hlasovat zde na výboru pro rozpočet a pak půjde žádost na zasedání plenární v prosinci. A nyní se dostáváme k další zprávě. Ta se týká podniku Air France, Francie. Zpravodajem je pan Sany. Děkuji, pane předsedo. 11. 11 komise přijala návrh pro poskytnutí prostředků z Fondu pro globalizaci ve prospěch Francie proto, aby byly podpořeni propuštění pracovníci v oblasti letecké dopravy. Týkalo se to zejména pracovníků, kteří byli propuštěni z podniku Air France Air France a KLM. Jde se jedná o značné částky, asi 26 milionů eur a z 50, což má znamenat zafinancovat 50 sociálního plánu. Ten příspěvek je tak vysoký, proto, že bylo postiženo skutečně velké množství pracovníků. Přesně to bylo 3986 pracovníků. A to od června do října 2013. Někteří další pracovníci byli propuštěni ještě později, ale spadají v podstatě do téhož projektu. I zde francouzská vláda již sama zahájila program podpory, tak aby mohla pomoci propuštěným pracovníkům. A tady se tedy jedná o jakousi zpětné proplacení, o které si zažádala francouzská vláda. Situace v letecké dopravě v Evropě je skutečně velmi špatná. Na leteckou dopravu těžce dopadla krize. A toto propouštění mělo zejména dva dopady. Za prvé, velké letecké společnosti ztratily podíly na trhu, což souvislo také s se silným nárůstem podílu společností z Perského zálivu. A dále se objevil problém s náklady na pohoné hemoty. Ceny velmi silně narostly podíl nákladů na pohonné hloty na celkových nákladech leteckých společností velice silně vzrostl. Lhuta pro proměňovací návrhy je také 4. prosince. Na výboru se bude rovněž hlasovat 11. prosince a na plenární zasedání to půjde rovněž v prosinci. Děkuji. Děkuji. Pan Delano je naším stínovým zpravodajem. Děkuji. Já v podstatě souhlasím s panem Zanim. Jde tady o globalizaci. Ta se týká materiálů, technologií, ale postihuje i služby. Tady máme živý důkaz působení globalizace. Máme tu společnosti zejména z oblasti Perského zálivu, které skupují eh, velká eh, letadla a i evropské eh, firmy trpí touto konkurencí. Podle mého názoru tedy bychom měli vyhovět požadavku francouzské vlády, která nijak nezneužívá své pozice, takže já souhlasím s panem Zaným. Mám tu několik žádostí o slovo paní Riada. Samozřejmě ze zásady podporujeme žádosti o EGF, e ale já bych chtěla požádat e, e, zpravodaje a přítomného zástupce komise a chtěla bych jim, chtěl bych se zeptat, zda u této žádosti byly konzultovány odborové organizace. To je pro nás samozřejmě velká starost, protože přestože ta žádost byla podána na základě minulého právního rámce, tak potřebujeme lepší zapojení odborů do této procedury. Je důležité, aby tady hráli ústřední roli, takže já bych se chtěla zeptat, zeptat na toto a mohli byste mi to prosím objasnit? Děkuji, paní Vana. Děkuji, pane předsedo. Já jsem také členkou té pracovní skupiny pro EGE e výboru EMPL a chtěla bych vám oznámit, že e, tento případ je poněkud kontroverznější než ty ostatní a to ne proto, že by nebyl korektní, ale, e, pro, ale proto, aby, by, protože ukazuje, že by bylo dobré změnit stávající pravidla. Tento případ vznikl podle pravidel, kdy nemůžeme povolit 53% subvenci. Tady v tomto tomto případě tedy jde o určitou disproporci mezi těmi opatřeními, eh, tak jak byl EGF plánován, tedy, op- tedy to jsou opatření na eh, pracovním trhu pro reintegraci pracovníků a tady máme velice vysokou částku, eh, tedy 70% přímých subvencí. Samozřejmě my podporujeme tyto tyto platby pro, děl, pro pracovníky, ale podle nových pravidel by tento eh, návrh nebyl možný. Teď je to správné, ale myslím si, že v budoucnosti už bychom neměli takovéto návrhy podporovat. Merci, Děkujeme, pane Schwartz. Um, Pane předsedo, mě tady jenom trochu zaráží jedna věc. Já tady vidím, že eh, důvodem této žádosti eh, je agresivní konkurence tří dopravců z Perského zálivu a zvyšující se ceny paliv. Eh, otázka je, proč se toto omezuje výlučně na Air France. Co pak ta agresivní konkurence neovlivňuje jiné dopravce, jako je například Lufthansa? 26 milionů to je hodně hodně peněz eh, pro průmyslový sektor a eh, nebylo by rozumnější eh, podobným způsobem kompenzovat i další aerolinky, například Lufthansa. Tady z toho vidím, že zjevně ne. A ne, nemohli by tito dopravci říci, že je to dotace, která narušuje trh, což rozhodně není původním záměrem EGF. Eh, já ne, že bych neměl soucit s údělem těch, kdo přišli o práci, je to velice vážný problém, ale myslím si, že bychom měli dodržovat původní účel Fondu pro přizpůsobení se globalizaci a eh, vyhnout se dotacím, které by narušovaly trh. Pan Fernández má slovo. Velmi stručně k otázce fondu přizpůsobení se globalizaci. Nesmí zapomínat, že je to fond doplňující. On tady nenahrazuje další fondy, zejména fondy pro kohezní politiku. Je to určitá pomoc, jak, forma pomoci pracovníků. Nemůžeme tady nahrazovat eh, funkci, kterou mají vykonávat členské stávy. Máme tady ten fond, ano. A my se vždycky konkrétně vyjádříme ke konkrétnímu případu. Pokud tady členský stát přijde se žádostí, a jiný je, má příležitost s ní také přijít, protože je v podobných podmínkách, ale nepředloží ji. To není náš problém, my nemůžeme něco takového kritizovat nebo nepodpořit ten případ, který předložen byl. Pouze proto, že jiný členský stát se rozhodl takovouto žádost nepředložit. Prostě tady máme jasná pravidla, která byla splněna. A v těchto případech je to jasné. Já tady nevidím, jaký je ten problém. I když chápu, že to samé kritérium eh, bychom mohli aplikovat v případě, že jiný členský stát by se rozhodl předložit, pravděpodobně mu to bylo také takto povoleno, ale nepředložil. My tady máme prostě jasný, jasnou konkrétní žádost, která byla předložena v rámci veškerých uh, kritérií, ty byla spiněna a náš problém není, abychom se zabývali tím, zda nějaký obdobný problém existuje v jiném členské státu. Tím my se nebazbýváme, my se zabýváme těmi konkrétními žádostmi, které jsou nám předloženy. Děkuji. Děkuji, pan Gajer. Eh, ano, konkrétní otázka pana Šverta, já na ní rád odpovím. Co se týče Lufthansa, pokud by byla potížích, tak samozřejmě odpovídající orgány by také mohly předložit návrh, ale ona v potížích není. A proto eh, nechci, ne, přece když tady pomáháme propuštěným pracovníkům, tak to přece není narušení odpadářské soutěže, tady nepomáháme podniku, ale těm, kteří byli propuštěni. Například v Německu eh, piloti si eh, jaksi vytvořili profesní svaz, který rád stávkuje, chce si změnit pracovní podmínky a pokud eh, z tohoto pohledu dojde k situaci, kde Lufthansa by musela propouštět personál, No tak samozřejmě je to otázka řízení managementu Lufthansa a netýká se to Evropské unie a není to nic, co by mohl ovlivňovat německý stát. Ale úkolem státu a Evropské unie je potom to pomoci těm propuštěným pracovníkům, to s podniky a s hospodářskou soutěží vůbec nesoutěží. Nesouvisí, promiňte. Jestli dovolíte, tak taková poznámka trošku politicky nekorektní, například kolik by stála ta stávka francouzských pilotů. To byla ta otázka. Stálo by to opravdu nesmírně moc. Ovšem, jenom proto, že teda jsme prodali mnoho Airbusů, právě těmto společnostem za Perském zálivu a to šlo k tě, této konkurenci, protože oni samozřejmě kupují ty nejlepší Airbusy, ovšem poté samozřejmě eh, létají s personálem, který v podstatě nemá podobný status jako naše spolupracovníci, kteří samozřejmě fungují na základě evropských pravidel. To je, to je mm, zárodek, to je počátek celého problému globalizace a proto se ptáme, zda tyto fondy využijeme právě v té záležitosti, kde teda už se nedá nic dělat, protože lidé přišli o místa, nebo možná spíše pomoci státům provést určité strukturální reformy, dosáhnout konkurenceschopnosti a v podstatě nepropouštět. Kdy, co to znamená, že budeme nějak upravovat tyto problémy globalizace, když přijdeme na poslední chvíli, když už nic nefunguje. Já opravdu Nevím, jakým způsobem by takový fond přizpůsobení se globalizaci teda měl fungovat tímto způsobem. To opravdu teda, to je jak se mm, opravdu bych ani neřekl, nevím, zda je to vůbec legální. To znamená spíše, spíše udělat něco, abychom zabránili samotnému propouštění, abychom předcházeli těmto problémům. Pan Ashworth? Já navrhuji, pane předsedo, Například pokud je o jednotlivá odvětví, průmysly v Evropě, který nám zmizí, zmizí nám prostě buď v důsledku globální globalizace nebo odchází do třetích zemí. Ano, tam sympatizují celé komunity, například samozřejmě byly závislé na uhelném odvětví a tak dále, které nám zmizelo. Dobře, Ovšem to, zde hovoříme o schopnosti velkých společností adaptovat se, udělat správná komerční manažerská rozhodnutí, odolat eh, silnému globálnímu ekonomickému tlaku. Některé společnosti jsou schopny, některé nejsou schopny tomu dostat, tomuto tlaku a já se proto ptám, zda nekompenzujeme společnosti, které možná tak nějak příliš pomalu reagovaly na globální konkurenci z manažerského hlediska, protože takové společnosti jako Lufthansa prostě asi udělala ty správné manažerské rozhodnutí, odolala tomuto tlaku, zatímco zde máme jinou společnost, která neodolala a samozřejmě, že jistě te, te, to nejvíc trpí ti, kteří přišli o práci s těmi samozřejmě soucitím. Ovšem, ptám se vůbec poslání tohoto fondu. Dobře, pokud nám zmizelo celé jedno odvětví, dobře, chápu to. Ovšem, pokud nějaká konkrétní společnost neměla schopná dostat a udělat e, tomuto tlaku a udělat závažná manažerská rozhodnutí, pouze se ptám na naše priority. společnost, která například přišla s nějakým návrhem, chce se přizpůsobit, e, řekněme, konkurenci, vytvořila nějakou filiálku nízkonákladovou a to v podstatě spustilo obrovskou, mm, obrovské problémy s stávkou, která bude mít takové dopady, které prostě budou mít ještě větší částky dosáhnout, než vůbec ty pomoci. Čili jak můžeme být nějakým pedagogem v této oblasti, pokud je o strukturální reformy a nějakým způsobem pomoci, aby teda se přizpůsobili globalizaci. Ano, samozřejmě, pane předsedo, ovšem jsou zde dvě otázky. Jednak pomoci lidem, kteří přišli o místa, to je právě předmětem této zprávy. A druhá otázka jít ještě dál. To znamená, ano, přesně to, co jste navrhl. Paní Autala ještě má poslední slovo a poté už to ukončíme. Já vítám tuto diskuzi, protože eh, já eh, pozoruji situaci v evropském letectví, protože jsem ve finské vládě měla odpovědnost za státní podniky a viděla jsem, jaké utrpení tam podstupují eh, ženy, které tvoří 66% zaměstnanců a nicméně těch státních podniků neustále ubývá, protože jeden po druhém eh, bankrotují. Eh, máte naprostou pravdu, pane předsedo, když jste položil základní otázku, jak může Evropská unie lépe podpořit při přizpůsobení eh, eh, aerolinek globalizaci. Jestliže tu tvoří velký problém levní dopravci. Eh, nicméně ti kolegové, kteří tady odkazovali na manažerské schopnosti těchto firm, tak ti mají pravdu. Některé firmy si vedou mnohem lépe než jiné. Eh, otázka zní, eh, jak, nakolik je vedení přesvědčivým partnerem ve vyjednávání s pilotskými spolky, eh, s svazy pozemního personálu a tak dále. V tomto jsou některé firmy mnohem lepší než jiné. Například SAS je velice dobrým příkladem. Před pár lety byly velice blízko bankrotu a potom na poslední chvíli oznámili skupinám personálu, že vrcholný management si sníží plat o 20 procent, jinak firma nepřežije. A tak to dopadlo. Takže jsou dobré postupy a jsou horší postupy. Merci, madame. Pour clore, je vais... Děkujeme, vážená paní kolegyně. A nyní, ano, na závěr kolega se ptal, jak funguje komise v tomto ohledu, proč teda došlo k tomuto spoždění, pokud teda opravdu ta jednání probíhala z, spíše s úředníky na její straně. Děkuji, vážený pane předsedo. Možná anglicky, jestli dovolíte. Takže pokud jde o to spoždění UEG v polské záležitosti, polské problémy, ano, je pravda, že určitý čas již tam uplynul. Kromě těch dodatečných požadavků na informace, tam jsme to obdrželi v červnu letošního roku, čili tam v podstatě jsme mohli poprvé začít připravovat celé dosie. Paní Neriada odbory, zda byly konzultovány v případě Air France. Ano, byla tato konzultace, proběhla i se zástupci sociálních partnerů. Skutečně byli plně zapojeni do celého tohoto procesu. Pan Ashworth a jeho otázka, jde o státní pomoc, či nikoliv ne, nejde o státní pomoc. Air France bude muset samozřejmě splnit všechny právní závazky, pokud jde o propuštění těchto zaměstnanců, nejde my v podstatě se snažíme, ano, nejde o nějakou pomoc do nějakého fondu, jde o pomoc těmto zaměstnancům personalizovaná pomoc v svízelné situaci, propuštění, nalézt nějakou alternativu na pracovním trhu. A nyní se dostávám k tomu, co se neustále opakuje, otázka toho, jaká je role fondu EGF, proč se spíše nesnaží do prevenci v tomto ohledu. V EU rozpočtu máme nástroje, které se zabývají strukturálním aspektem problematiky, buď Evropský sociální fond nebo Fond pro regionální rozvoj. Tyto fondy se snaží z dlouhodobějšího pohledu reagovat na problematiku tvorba pracovních míst, konkurenceschopnost v daných oblastech, v evropské ekonomice jako celku. Evropská unie a tento náš fond EGF je vlastně takovým doplňkem. Pan Fernandez se o tom správně zmínil, nenahrazuje to národní programy. Je to vlastně taková pomoc navíc pro zaměstnance, kteří byli postiženi propuštěním a pan Gajer, který se rovněž ptal, ano, pokud teda není nějaký konkrétní požadavek ze strany členského státu pro mobilizaci fondu EGF, tak komise prostě nemůže sama od sebe přijít s takovou iniciativou zastoupení daného státu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Já si myslím, že skutečně ta diskuze byla kvalitní, myslím si, že opravdu, ano, na začátku eh, ledna, února, samozřejmě jsme o tom již hovořili, trošku jsme ve spoždění, pokud jde o rozpočtovou proceduru. Ovšem je to, je to samozřejmě um, téma, které je důležité, přizpůsobení se globalizaci, to je zásadní. A nyní je to zpráva paní Ivana, je to rovněž otázka podobná, společnost Odise Fokas v Řecku. Děkuji, pane předsedo, ve srovnání. Já se omlouvám, paní Ivana, omlouvám se, paní kolegyně prosím vás pěkně, poprosím vás o pochopení, protože jsme to získali až včera večer. Ano, víme, že jsme tam měli problémy, byli tam mm, člověk, který byl zodpovědný, byl nemocný, čili ano, dále teda je to spojeno s eh, celou problematikou rozpočtu a právě proto dochází k tomuto sdělení tak pozdě ohledně této zprávy. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, já jsem eh, to včas neslyšela, protože jsem se již sejmula sluchátka. Jak jsem řekla, ve srovnání s případem, který jsme právě diskutovali, se tady jedná menší případ z Řecka. Týká se to podniku Odysseus Focus, což je maloobchodní oblast. Je to takový velký maloobchodní obchodník který v důsledku dopadu krize, snížení poptávky a dramatického snížení obratu minulý rok byl donucen propustit 600 pracovníků. Prostředky z fondu EEGF byly, jak si byla prodána žádost, aby 551 je tedy získala. 49 pracovníků bylo propuštěno před tím referenčním obdobím. Jde o 600 milionů eur, což je 60 celkového rozpočtu té celkové investiční částky, kterou uvolnili řecké úřady pro aktivní opatření začleňování do pracovního trhu, propuštění pracovníků a dále. Eh, zde ještě byly nárokované prostředky z iniciativy pro zaměstnanost mladých, eh, protože mladí lidé, kteří byli také propuštěni tímto podnikem, dostanou během příštích dvou let pracovně eh, technická opatření. Dále se to týká rovněž žen, protože, jak dobře víme, v obchodech pracují převážně ženy a velmi pozitivní je to, jak rychle řecké orgány zareagovaly. Eh, ta žádost eh, ze strany Řecka byla předložena 29. července a Řecko již tedy začalo proplácet tato opatření tak, aby skutečně rychle pomohlo propuštění pracovníkům. 11. listopadu pozitivně rozhodla komise, že tedy tento případ spadá pod pravidla tohoto fondu a Stejně tak jako v minulém případě budeme mít tady stejný časovní harmonogram 4. prosince. Pozměňovací návrh 11. se bude eh, hlasovat zde na výboru a pak to půjde na prosincovou plenárku. Děkuji. Merci, madame. Děkujeme, paní kolegyně. Nějaké připomínky? Není-li tomu tak? Dobře, a tím se dostáváme ke hlasování. Ke hlasování u zpráv, které nám již byly předloženy a u kterých jsme již naplánovali hlasování na dnešní dopoledne. Úplně prvním je záležitost, která se týká podniku Rauma ve Finsku. Spravodajem je pan Sarvana. Máte samozřejmě i pozměňovací návrhy 3a, jednička. Tam by to mělo být v pořádku, dále je to čtyřka. To je pozměňovací návrh pana zpravodaje. Pan zpravodaj chce se k tomu vyjádřit, pokud je o pozměňovací návrhy, které zde byly navrženy. Já se omlouvám, říká pan předseda. Aha, čili tam ještě teda máme nějaké informace v tomto ohledu. A pan zpravodaj je pro. Čili kdo je pro tento návrh? Ptá se pan předseda. Je někdo proti? Nebyť, není tomu tak, nikdo se nezdržel. Pětka. Návrh dvě. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Vidím zde tři proti, zdržel se někdo, není tomu tak. Jedenáctka a ke trojce, zpravodaj je pro, kdo je pro? Děkuji vám. Já doufám, že všichni zvedli ruce, je někdo proti, zdržel se někdo, není tomu tak. Dvanáctka jedna, je to k návrhu pět, zpravodaj je pro, kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti? Není tomu tak, nikdo se nám nezdržel, dá je to 12b, 6, eh, se, je pro, kdo je pro. Děkuji. Někdo proti? 3. Zdržel se někdo, není tomu tak. 12 je to k sedmičce, kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti? Nevidím, nikdo se nezdržel. A nyní elektronicky, prosím, k celému tomuto textu. Prosím, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. To znamená, že zde máme 19 pro, proti třem hlasům, nikdo se nezdržel, říká pan předseda. A nyní se dostáváme k další zprávě, a to je GAT společnost ve Francii. Spravodajkou je paní Anneli Jatemaki. Nějaké připomínky v této oblasti, pokud jde o pozměňovací návrhy, které nám předložila. Nemáme k tomu žádné připomínky, takže budeme hlasovat 1a. Je to pozměňovací návrh číslo 2. Spravodajka je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Prosím, zdržel se někdo? Myslím si, že jsme to schválili. Šestka. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti? Elektronicky to ověříme, prosím. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schváleno. 16 proti 9 hlasům. A dále je to... Promiňte, pane předsedo, já zde nemám hlasovací kartu. Prosím, kdybyste... Já budu teda pouze moci zvedat ruce. Kdybyste to prosím vzal v potaz. Ale vy jste náhradníkem. Vy jste náhradníkem, pane kolego, ano? A vy jste byl pro? Vy jste byl pro, pane kolego? Vy jste byl proti? No tak to nám vlastně nezmění, to znamená 16 proti 10. 16 na 10. A nyní je to odstavec, promiňte, kde jsme nyní, říká pan předseda. Takže šestka. Takže ne. Ano, k 6 je to pozměňovací návrh číslo 3. Spravodajka je proti. Kdo je pro tento návrh? A no, musíme to ověřit elektronicky, říká pan předseda. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže k tomu připočítáme jeden hlas proti, končím hlasování, říká pan předseda. Je to 15 pro, proti 11, to znamená, že jsme to schválili. Ke 14 a je to pozměňovací návrh 4. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Tři proti. Zdržel se někdo? Nemáme nikoho, kdo se zdržel. Schválili jsme tento návrh. Opět ke 14a je to pozměňovací návrh 5. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti? Zdrželi se? Schváleno. K 15. K 15. Je to eh, doplňkový návrh. A zpravodajka je pro. Kdo je pro? Musíme to ověřit elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 18 proti 8? Ne, proti 9. K 15 je to návrh 7. Spravodajka je pro, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo proti? Zdrželi se? Omlouvám se, říká pan předseda. Čili toto bylo již pokryto, tento návrh, omlouvám se. To znamená k 15a, k odstavci 15a, k novému odstavci, i to bylo již pokryto. Hlasováním to ještě nebylo pokryto hlasováním, takže k 15a zpravodajka je proti. Kdo je pro? 15a. Proti? Zamítnuto. Opět je to 15a, návrh 9. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 15b, je to návrh 10. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? 3. Nikdo se nestržel schváleno. 15 se. Návrh 11. Pravodajka je pro. Kdo je pro? <clears throat> Děkuji. Proti? Není tomu tak, nikdo se nestržel. 15. D. Návrh 12. Spravodajka je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Musíme to ověřit elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 16 pro, 6 proti, 4 se zdrželi. Jak jste hlasoval vy, pane kolego? Pro. To znamená 17 na 6. 15e, návrh 13, pravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo se nestršel? 16a. Návrh 14. Pravodajka je pro. Kdo je pro? Prosím, kdo je proti? Nikdo se nezdržel. 16b. K 15 se zpravodajka je, proti, eh, zpravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? Dva se zdrželi. A nyní je to 16b. Návrh 15, říká pan předseda. To jsme již odhlasovali nyní? Ano, to jsme odhlasovali, říká pan předseda. Ano, čili to znamená, že je to úvodní ustanovení EA a k tomu návrh číslo jedna. Spravodajka je pro, kdo je pro. A nyní teda to musíme ověřit elektronicky, zahajuji hlasování. Úvodní ustanovení EA návrh číslo jedna. Ano, ano, myslím, že jsme to pochopili. Ten, ten, ano, t- dobře. Takže končíme hlasování. Čili 19 pro, 7 proti. A nyní budeme hlasovat elektronicky o celém pozměněném textu. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Dobře, končím hlasování. 23 pro, 3 proti, dokonce 24, říká pan předseda. A nyní se dostáváme ke zprávě pana Fernandéše, který se... Ještě pan Depre by se chtěl k tomu vyjádřit. Ano, před hlasováním. Chcete teda vystoupit ještě? Ano, vážený pane předsedo. Nejprve bych rád poprosil pana že zda má ještě nějaké připomínky k tomu. Ano, pane Deprez, máte slovo. Ano, vážený pane předsedo, ano, pokud jde o naší delegaci stěnovy zpravodajové k této záležitosti, pan Torvans bohužel nemůže být přítomen našemu hlasování a my, když si opravdu nesmírně vážíme pana Fernandese, pan kolega eh, prostě dospěl k určitému rozhodnutí po těch výpočtech, že to, co o co nás žádají, je příliš nákladné pro Evropskou unii na základě jeho výpočtu. Jistě víte, Evropská unie by měla mm, přijít teda s určitými finančními prostředky, jsou tam ty kvóty v rybolovu a tak dále a my si prostě myslíme, že kdybychom měli to takto, měli do toho investovat, že v podstatě nebu, mm, že v podstatě by jsme získali pouze 45 centů za každý investovaný dolar, proto si myslí kolega, že to je špatný díl, čili my opravdu budeme hlasovat tímto způsobem. Mm, my, on nás požádal kolega, abychom ho podpořili, čili my nebudeme hlasovat u té jedničky, ten pravděpodobně bude zamítnutý tento návrh. Ovšem, jakmile bude zamítnutý tento návrh, tak poté budeme hlasovat do konečného hlasování. Pouze bychom chtěli tímto vyslat určitý signál, tak jak nás náš kolega Stěnový zpravodaj poprosil, abychom hlasovali, abychom teda vyjádřili, vyslali tento signál ohledně závazku Evropské unie. Děkujeme, pan Fernandeš. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. My jsme tady měli již rozpravu o této věci. A momentálně máme hlasovat. Já tady předpokládám, že ta vysvětlování hlasování eh, mají být až po hlasování. Pokud bychom tady znovu měli otevírat tu rozpravu, tak dobrá, otevřeme ji. Ale v takovém případě chci, abychom hlasovali až po D. V této otázce tady máme jistý precedent. Ty částky jsou malé. Všechno je správně podloženo, odspravedlněno. A pokud chcete skutečně znovu odpírat rozpravu, ano, otevřeme ji, ale pak budeme hlasovat až poté. Já si myslím, že není vhodné, abychom v okamžiku hlasování tady opravdu otevírali opětovně rozpravu o této záležitosti a také vysvětlení hlasování. To je něco, k čemu se přichází tedy vždy až po hlasování, ne před. Ano, ovšem pan Depre v podstatě řekl, že nakonec stejně odhlasují tento text, čili ten problém by tam neměl být. Takže budeme hlasovat u návrhu pana Torvalce. První návrh číslo jedna zpravodaj je proti. Kdo je pro tento návrh? Děkuji. Kdo je proti? Ano, takže teda jsme to zamítli a nyní elektronicky, nyní elektronicky o celém textu, to znamená tímto způsobem vlastně neupraveném, zahajují hlasování. Takže můžeme? Zahajuji hlasování. Jeden hlas nám ještě chybí. Končím hlasování. Všichni hlasovali. Vypadá to následovně 17 pro, 8, v podstatě 18 pro a 5 proti. A nyní se dostáváme k dílu 3 rozpočtu 2014. Jsou to transfery pan Depré. čili. Ano, to znamená, vážený pane předsedo, a nyní teda potom, po tom hlasování, po, eh, trošku jsem se tam zamotal, čili tam nejsou nějaké problémy těch transferů, pane předsedo. V podstatě je to 36, 38, které jsou potřebné, které teda by měly umožnit eh, určitá rozhodnutí, které jsme nyní udělali v oblasti finančních prostředků to znamená teda všechna ta záležitost, která se týkala globalizace, přizpůsobení, a už jsem to našel, to slovo, přizpůsobení se globalizaci. A pokud jde o teda transfery, ty převody 36 a 38. 39, to je v podstatě takový drobný, to v podstatě 1,2 miliardy, to je ta Evropská medicínská agentura, tam by měly být připravené finanční prostředky v rámci pladeb, to znamená pro tuto agenturu, a které by byly opravdu dobré, kdybychom je, při, kdybychom je dali Eurojustu, pokud jde o platy, penze a tak dále čili tam nejsem proti tomu. A pokud jde o 42, tam bych požádal ještě komisi, aby se dohodla s paní Grasl, protože ona požadovala dodatečné informace, ovšem prostě bychom mohli hlasovat. Já osobně tom nemám, tam nemám žádné problém, mohli bychom hlasovat o těchto transferech na příští schůzce. Dobře, čili 36 a 38 zpravodaj je pro, myslím si, že komise s tím rovněž bude, ne, my s tím budeme rovněž souhlasit, prosím, zvedněte ruce. Dobře, děkuji. Je někdo proti tomuto návrhu? Tři jsou proti, zdržel se někdo? Pardon, není tomu tak. 39. Dobře, tam, tam uvidíme. Nebo 39. Aha, čili tam můžeme rovněž, rovněž teda hlasovat, ano? Tam to bylo v pořádku. Dobře, takže je 39. Kdo je, kdo je pro, říká pan předseda, kdo je pro tento transfer, je někdo proti? Zdržel se někdo? Není tomu tak. Dobře, čili takto jsme rozhodli. Paní Holmajer, tam jsou ty další ještě oddíly a samozřejmě návrh u jednotlivých transferů, prosím. U těch ostatních oddílů jsme na výboru regionu e, zjistili, že je tam taková malá záležitost. Byl to jazykový trénink pro e, ty nové členy, kteří přišli pro skončení e, volebního období a chybí jim 5 tisíc eur. Je důležité, aby byly tedy přesunuty v rámci rozpočtu, takže to není problematické. Co se týče účetního dvora, tady máme převod prostředků číslo 4. Také to bude poskytnuto ze stávajících rozpočtů. Jednak v kantýně z hygienických důvodů je nutné, aby byly vyměněny jisté materiály. A to druhé je to, že jeden rycí přístroj se poničil, je třeba ho nahradit. A to třetí je záležitost konferenčních prostorů, kde muselo být vyměněno nefungující technické zařízení a další záležitost, ta svočíná souvisí se systémy IT, kteří musí být, které musí být celkově přepracovány. U prvního transferu se, týká, se to týká 15 eur, pak máme 50 eur, 35 tisíc eur u třetího, a 389 tisíc toho posledního. Takže to vše v rámci rozpočtu toho, co přísluší ten odpovídajícím institucím, ty argumenty jsou v pořádku a ověřili jsme je. Dobře, chce se k tomu ještě někdo vyjádřit, ne? takže budeme hlasovat. Kdo je pro tyto transfery, prosím zvedněte ruce. Děkuji. Téměř všichni zvedli ruce. Je někdo proti? Zdržel se někdo? Dva se zdrželi. Paní Holmajer, a pokud jde o politiku v oblasti nemovitostí, jak vypadá celá ta situace v Lisabonu? Ano, to je ta mimořádná záležitost, prosím. Tady je to poněkud komplikovanější, komplikovanější přesto budu stručná. Jde o agenturu Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové záležitosti, MCDA. Dříve měli budovu, kterou si v roce 2004 zakoupili za 2,95 milionů. Ta budova byla užívána do roku 2009, pak došlo k velké krizi, jak dobře víme, v Portugalsku a ceny za budovy velice poklesly. A proto nebylo možné tuto budovu prodat za odpovídající cenu během posledních pěti let. Momentálně došlo k tomu, že tady je jistý zájemce, který nabízí řádnou cenu 2,5 milionů a pak je zde další nabídka Ministerstva spravedlnosti. Ta spočívá v tom, že by si možná tu budovu pronájeli na dva roky a zaplatili za to 80 tisíc eur a možná někdy později by to ještě navýšili. Já osobně jsem toho mění, že by bylo rozumnější tu budovu prodat. My tady nejsme žádný obchodník s nemovitostmi ani nějaký nájemce a pronájemce, proto by bylo důležité a lepší, abychom tu budovu prodali protože takto bychom se zbavili těch nákladů za údržbu. Myslím si, že 2,5 milionu ve světle toho, jak velká ta krize byla, že to je dobrá cena. A já si myslím, že takto bychom tu kapitolu mohli uzavřít. Náklady pro agenturu se zlepšily, zvýhodněly, protože se sestěhovala společně s další agenturou do další nové budovy a tak se nám podařilo ušetřit peněžní prostředky. Děkuji. Pan Depré má ještě slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Já si myslím, ano, tak jak navrhuje paní Holmajerová, měli bychom dokončit celou tuto problematiku, i když pokud jde o tu cenu, kterou jsme požadovali původně, vidíme, že ten rozdíl je tam zásadní, ty první hodnoty hovořili o 3,4 nebo 3,5 milionu a nyní zde máme 2,5 milionu. Ovšem je zde jedna dobrá zpráva a to je to, že v podstatě to bude bez prostředníka, to znamená bez nějaké agentury nemovitostní, protože když se podíváme na ceny, které požadujeme v jiných záležitostech, v jiných oblastech, tak se mi zná, jako kdyby Lisabon šel trošku na vysoké noze a to říkám i kolegovi Fernandezovi, pokud teda dává rady těmto agenturám, tak by mělo trošku jim poradit, aby požadavky trošku zmírnili. Ano, dobře, čili ano, to znamená, jak říká pan Fernandez, jedna jedna, jedna jedna v tomto našem zájemném boji. Dobře. Čili, kdo je pro? Ptám se ještě jednou, kdo je pro návrh, tak nám, jak ho předložila paní Holmajerová, kdo je proti? Dva proti. Zdržel se někdo? Dva se zdrželi. Dobře, čili tím pádem jsme se vyjádřili pro tento návrh paní Holmajerové. Ještě nějaké další body do bodu různé? Není tomu tak, říká pan předseda. Děkuji vám teda za dnešní účast, přeji vám krásný víkend, prosím, aby jsme se teda nějak svamatovali z toho neúspěšného dohadovacího řízení. Děkuji. I have a lot of letters. Yes.